Unschluss. I'm truly delighted that this committee has been formed in Dobrý den, opravdu mě těší, že ta, tento výbor byl v Evropském parlamentu vytvořen. Těší mě také, že tolik poslanců a poslankyň se um, zajímá o toto téma, chce s tím něco udělat. Já jsem si tady vyslechla o nerovnostech, problémech s duševním zdravím, potřebách pacientek s prs, rakovinou prsu. Je říjen, což je měsíc z povědomí o rakovině prsu. Udělali jsme velký pokrok právě v této oblasti zvyšování povědomí. Před 25 lety si nikdo eh, o tom nedokázal ani pohovořit. Já jsem před 24 lety byla eh, poprvé diagnostikována rakovinou prsu, dokonce jsem potom byla eh, diagnostikována ještě jednou, tenkrát eh, jsem eh, vůbec neměla na koho se obrátit a teď si myslím, že přece jenom eh, už se můžeme podělit o své různé vize, které máme, co se týče plánu pro Evropu v této oblasti. Těší mě opravdu, že parlament podporuje um, plán komise změnit realitu eh, jak eh, samotného poskytování péče, tak prevence této choroby, eh, choroby v Evropě. A je velmi důležité, abychom všichni spolupracovali s členskými státy, samozřejmě také s Evropským parlamentem, aby se nám podařilo tento plán implementovat ve chvíli, kdy bude předložen. Je potřeba, abychom dosáhli změny pro pacienty, pacientky i jejich rodiny v celé Evropě. Tento plán byl v našem mandátu už před krizí COVID-19. COVID samozřejmě eh, zatřásl životy nás všech, nejenom v Evropě. Mm, dostává zdravotnické systémy pod obrovský tlak. Eh, také zvýraznil řady, řadu problémů, s nimiž se pacienti potýkají ve chvíli, kdy eh, potřebují léčbu v době pandemie. Já jsem hovořila ze zástupci nejrůznějších eh, skupin pacientů a pacientek a já vím, jak eh, těžké období, jak těžkým obdobím prochází, protože kromě diagnózy se teď potýkají ještě s tou obrovskou nejistotou, zda se jim dostane péče. Takže potřebujeme udělat maximum společně. Jakýkoliv rozdělený nebo roztříštěný postup um, není nejlepší cestou ku předu. A mě obrovsky těší, že ještě pořád stíháme předložit tento plán do konce roku. Je to taková průřezová priorita, která zasahuje do řady oblastí politiky. Eh, potřebujeme se opravdu při, postavit vůči rakovině holisticky. Řada z vás říkala, že to je cesta, která se týká řady aspektů eh, životů pacientů a je tedy obrovsky důležité, abychom všechno, všechny tyto aspekty nějakým způsobem řešili. Já si vážím eh, toho, co jste říkali ke všem těchto, těmto aspektům. Já chci něco říct k základním pilířům a potom ráda zodpovím jakékoliv otázky. Za prvé řada z vás zmiňovala prevenci. Všichni víme, že asi 40 případů rakoviny v EU je možné jim zabránit prevencí, eh, pokud se zaměříme i na různé environmentální eh, faktory, jako jsou životní styl nebo znečištění životního prostředí. Takže právě tomuto se budeme věnoři, věnovat. E, potom máme druhý pilíř, včasná detekce, e, přístup k screeningu a e, tedy včasné diagnóze. U akreditovaných programů ty screeningové programy musí být akreditované, aby byly efektivní. To nejenom pro rakovinu prsu, ale také děložního čípku i jiných. Je obrovsky důležité, eh, abychom nějakým způsobem změnili ten trend, kdy vidíme příliš pozdní diagnózy v Evropě potřebujeme kromě toho mít komplexní péči, komplexní centra, která se zaměřují na rakovinu, eh, protože tam se ukazuje, že to opravdu zlepšuje přežití a eh, musíme řešit nerovnost v přístupu ke kvalitním léčivům a léčebným postupům. A to určitě bude součástí také strategie, která vyjde v listopadu. A konečně ten plán se musí e, věnovat i otázkám kvality života, psychosociální věci, rehabilitace. E, potom, co, co se děje v případě metastáz nebo recidivy e, nemoci. Také důležité otázky, velmi důležité otázky jsou peněžní a pojištění. Řada z vás se o to tedy eh, expertně zajímá. někteří z poslanců nebo poslankyně Evropského parlamentu mají eh, konkrétní zkušenosti s rakovinou i jako rodiče eh, pediatrických pacientů a musíme tedy udělat maximum i právě pro pediatrické pacienty a jejich rodiny jak už zde mnohokrát zaznělo, nemůžeme to udělat sami, eh, potřebujeme vaši podporu. Eh, eh, předložili jsme tedy ambiciozní plán, který se jmenuje EU for Health a my jej tady budeme podporovat, budeme, budeme z něj financovat i plán Beating Cancer, Samozřejmě více budeme vědět ve chvíli, kdy budeme eh, znát konkrétní rozkočet EU eh, e pro zdravotnictví, ale prostřednictvím eh, toho plánu chceme maximalizovat výzkum, inovace, maximálně využít technologie. Spolupracujeme s komisařkou Gabrielovou, která taky nastartovala výzkum rakoviny v rámci programu Horizon Europe Musíme se opravdu eh, maximálně zaměřit na prevenci, mm, zvyšovat znalostní základnu, eh, Máme také evropskou databázi. Ta digitalizace nám určitě pomůže zlepšit nemocniční systémy a pomoci pacientům dostat se k eh, dobré péči. A to je tedy návrh, který doufáme, že nastavíme v následujícím roce. taky eh, máme globální eh, případy rakoviny, ale dá se tedy globálně říci, že to je obrovský eh, problém veřejného zdraví celosvětově, ale i v Evropě. Eh, zatěžuje naše systémy zdravotnictví, eh, systémy sociální ochrany a proto je potřeba jednat rychle, efektivně, dosáhnout změny, která nám pomůže tedy eh, rakovinu léčit co nejefektivněji. Týká se nás to všech. Je málo rodin, které ve svých, mezi svými členy neměly nikoho, kdo by touto nemocí onemocněl. A Veřejné eh, instituce tohle to nemůžou udělat sam, sami. Eh, každý z nás musí sehrát svou roli. Eh, to vlastně platí i pro váš výbor. Váš výbor může sehrát obrovsky důležitou roli v mobilizování právě toho multi ty stakeholderového přístupu, kdy se tedy propojí maximum zainteresovaných stran Potřebujeme tedy zapojit eh, všechny vnitrostátní organizace, eh, charity, které se věnují eh, boji s rakovinou, občany, občanské společnosti a Potřebujeme, abychom tedy všichni spolupracovali i s výzkumnými ústavy, s průmyslovými odvětvími a Každý si musí uvědomit svoji roli v tom, jak předcházet eh, rakovině. Já tedy vítám tuto iniciativu a těším se tedy na naši společnou výměnu, po té, co předložíme ten konkrétní plán. Je to plán, na kterém budeme eh, úzce spolupracovat. Podíváme se potom samozřejmě taky na konkrétní implementaci. Mě zajímá váš feedback. Věřím, že tohle je zásadně důležitý moment pro léčbu rakoviny v Evropě, protože je to eh, priorita předsedkyně komise von der Leyen, je to priorita celé komise, je to také priorita Evropského parlamentu a proto máme příležitost v průběhu následujících let efektivně změnit realitu rakoviny v Evropě. Nemůžeme si dovolit, abychom zklamali. Musíme tomu dát maximum. Opravdu udělejme maximum. Děkuji. Děkuji. Děkujeme. Velice děkujeme. My i občané mají velká očekávání. Doufáme, že se nám podaří nastartovat eh, tuto spolupráci, protože, jak nám ukázal COVID-19, tuto bitvu nevyhraje nikdo sám. Také máme pracovní dokument, na kterém pracovaly všechny politické frakce, jsou tam ty hlavní mm, oblasti, na kterých chceme pracovat. Zaslali jsme vám tento dokument, paní komisařko, a doufejme, že pro vás bude užitečný a že se to odrazí i v tom vašem programu nebo dokumentu. A teď má slovo Pan naše paní zpravodajka, máte tři minuty, paní Veronique Trier Lenoir. Děkuji. Děkuji, vážená paní komisařko, poslanci, poslankyně, vážený výbore. Jsem velice ráda, že zde mohu představit náš pracovní dokument a také poděkuji všem politickým frakcím za jejich přínos. Shodli jsme se na klíčových oblastech pro kroky, pro akční kroky a pro budoucí opatření. Eh, ať už to bude vycházet z evropských kompetencí nebo ze závazku jednotlivých členských států. Stílíme cíl snížit úmrtnost na rakovinu v Evropě a také chceme snížit nerovnosti. Čtyři, abychom eh, mohli eh, předejít 40% rakovin, tak zde máme speciální kroky, které jsou v Evropském kodexu pro boj s rakovinou. Environ, eh, jsou zde environmentální faktory, které musí být dále vyhodnoceny a také hlavní zdravotní determinanty, které jsou které společné i pro chronické nemoci. Takže eh, prevence eh, rakoviny může být takovou první celoevropskou osvětovou zdravotní politikou. Potřebujeme akreditované screeningové programy a ty musí být lepším způsobem prováděny. Musí zde být také informační kampaně, jako například tento říjnový týden. Zároveň musíme vyhodnotit také různé novátorské technologie. Trh s léčivy musí zajišťovat rovný přístup k dostupným léčivům. Musí se řešit nedostatek léků a také se musí eh, usnadnit přístup k různým technologiím. Eh, vážená eh, paní komisařko, těšíme se také na novou strategii v oblasti léčiv a zdravotních technologií. Léčba rakoviny se však netýká nebo nespočívá pouze v nějakých cytostatikách. To znamená, potřebujeme další mm, metody, které se však liší mezi regiony i mezi členskými státy. Každý pacient ale očekává, že bude mít stejné šance, takže zde musí být koordinace mezi odborníky a eh, musí zde být také i, eh, musíme vycházet z nejnovějších poznatků v léčbě, ale i třeba v paliativní péči. To znamená, musí zde být schválené společné akreditační standardy. Musíte být také eh, komplexní onkologická centra v každém členském státu. Pacienti nemohou eh, mít nějakou dvojí kvalitu. Musí mít podporu finanční, psychologickou, nutriční a tak další. Musí mít také podporu svých rodin, i svých pečovatelů, musí mít schopnost vrátit se do práce, musí mít schopnost eh, pak třeba založit rodinu a tak dále. Máme zde eh, inspirující doporučení. Chceme také využít multidisciplinární průřezový výzkum, který musí být dostatečně zafinancován a můžeme k tomu využít také třeba i program Erasmus nebo Evropské univerzity. Také potřebujeme sdílet poznatky a sdílet údaje, lepší provádění e, registrů, to bude také zásadní a také důležité sbírat data, ovšem anonymizovaná. A budeme mít proto ty nové evropské, ten evropský eh, prostor pro zdravotní data. Také se musíme eh, zaměřovat na vzácné druhy rakoviny, na rakovinu, která se projevuje u dětí a musíte být komplexní model kterým se bude koordinovat veškerá úsilí na regionální, státní i celoevropské úrovni. Členské státy musí rovněž ukázat, že mají společné struktury, musí eh, usilovat o tyto cíle a musí se také mm, založit občanské fórum v rámci chystané konference o budoucnosti Evropy. Děkuji. Ano, děkujeme Veronice. A já bych chtěla ještě pogratulovat eh, za přípravu nebo k přípravě tohoto pracovního dokumentu, který jsme připravili velice rychle. Ukazuje to, s jakým zaujetím pracujeme. Ještě bych vás chtěla, paní komisařko, ujistit, že budeme stupňovat své úsilí. Chceme dosáhnout konkrétních výsledků. Teď má slovo Cindy France za EPP Belgie. Yes, thank you, chair. Dear commissioner, I... Děkuji. Pane předsedo, děkuji paní komisařko za vaše podnětné sdělení a těšíme se na představení evropského plánu. Samozřejmě se můžete spolehnout na podporu EPP. Myslím, že musíme ten přístup úplně otočit. Ať už je to primární či sekundární léčba diagnóza, následná léčba. Ve všech těchto oblastech musíme dát do středobodu veškerého dění pacienta. Musíme postupovat maximálně zodpovědně a je to tak důležité i z hlediska realistických nástrojů. To jsme řekli zcela jasně. Nemá význam hovořit příliš široce a obecně. Každý pacient to řeší po svém, každý zdravotník se maximálně snaží o odvedení co možná nejlepší práce a je na nás politicích, abychom jim věnovali maximální podporu. Abychom se nejprve zamysleli, kde jsme schopni se maximálně eh, vynasnažit. A já bych se soustředila na jeden aspekt, a to je psychologická stránka věci. Toto se řeší i v evropském přístupu a často je třeba to nadefinovat specificky pro danou situaci, ale můžete už tuto chvíli říci, jak by psychologická stránka věci měla být zapracována do vašeho plánu boje proti rakovině? Děkuji, Sandy. A v tuto chvíli poprosím další kolegy, ale v tuto chvíli máme technické potíže se spojením a tak dám slovo nejprve panu Kozaresa, jelikož ostatní, kteří se hlásili v rámci spojení na dálku, mají v tuto chvíli technické potíže. Já se snažím eh, spojit s našimi techniky a zjistit, zda máme spojení s těmi, kteří se hlásili o slovo. Nikola z Rumunska se hlásil. Je možné navázat spojení? Dáme tedy slovo Nikolovi. Děkuji. Děkuji a prosím, vezměte si roušku. Pane, kom, paní komisařko, děkuji za dojemné a věcné vystoupení. Z mé strany mám za Renew tři otázky. Nejprve jste hovořila o akreditovaných screeningových programech v mé zemi. Je to pouze 10% žen, které podstupují prohlídku. V severských zemích je to asi 90%. Ale v Evropě je průměr 58%. A tak se táže, zda je možné si říct, jak rozšířit a rovnoměrněji zajistit v Evropě tyto screeningové programy. Co se týče diagnozy a léčby, hovořila jste o specializovaných léčebných střediscích. My zde máme pracovní dokument, který paní zpravodajka představila. Zde se objevuje myšlenka těchto odborných středisek, které by měly být vždy zastoupeny v každém členském státě. A já se táži, jak to zajistit, jak to realizovat. A k Evropské referenční síti, to je třetí otázka, to je vynikající nápad. Potom by členské státy mohly celou situaci spolu konzultovat, zvláště v případě vzácných typů rakovin, ale je to záležitost podfinancovaná, takže jak to posílit? A teď přichází ta otázka za milion dolarů. Vy jste říkala, že by to šlo financovat z programu EU for Health, celý tento program. A my jsme zaznamenali škrt z deseti na dvě miliardy. A my jsme začali působit jako politický výbor. My v tuto chvíli chceme uh, přivést člověka na měsíc, ale to asi za dvě miliardy, když došlo k tak ohromnému škrtu, nezvládneme. Takže jak byste to chtěla řešit? Děkuji. Děkuji a socialisté Alessandro Mozetti nebo Nikolas? Už je ve spojení? Ano, jsem ve spojení a i předtím mi fungovalo spojení. Takže to nebyl problém na mé straně. A nyní jménem Alessandra Moreteho bych chtěl poděkovat paní komisařce za účast na našem zasedání, že s námi chce spolupracovat na boji proti rakovině. Naše hlavní obava spočívá v souvislosti prostředí a rakovina. Je jasné, že plán boje proti rakovině nebude funkční, pokud bude zcela odtažen od eh, zbytku poznatků. Je třeba vše promítnout do všech evropských eh, politik, včetně prevence. Víme, že je zde otázka znečištění karcinogenů, prostředí. To je nástroj na boj proti rakovině. Já se tedy ptáži, jak by tohle mohlo být zapracováno do evropského plánu i v rámci řady iniciativ udržitelného rozvoje a v rámci zelené dohody. Za druhé víme, že je zde diskriminace, co se týče přístupu k léčbě a ke zdravotní péči a týká se to řady pacientů. Jsou zde socioekonomické podmínky a já doufám, že v tomto plánu se objeví zmínka i na toto téma. A také bych se chtěl zeptat, jaké jsou iniciativy, co se týče diskriminace na základě pohlaví, pokud jde o preventivní prohlídky a screening jaký bude přístup komise, pokud jde o promítnutí genderové otázky do celého plánu. Děkuji. Děkuji vám. Ano, máme zde technické potíže, říká pan předseda. Pracujeme zde poněkud v tísni, proto se omlouvám, že nešlo předtím s vámi navázat spojení, alespoň nekvalitnější. Oui, merci, madame. Děkuji vám, paní komisařko. Měla to být velmi zásadní zpráva, ale je to nakonec zvláštní výbor. Pracujeme zde na různých seminářích, prevenci, eh, následné léčbě a tak dále. A snažíme se pomoci pacientům. Ovšem musíme se snažit o to, abychom některak nepodkopávali národní systémy zdravotnictví. Musíme se ujistit o tom, že zdravotnictví je v Evropě nadřazené. Máme zde Úřad pro prevenci onemocnění a tento je, konal až s 20-denním spožením, stejně tak zdra, Světová zdravotnická organizace. Viděli jsme, jaký, jaký dopad má COVID na ekonomiku a na systémy zdravotnictví. Já se táže, paní komisařko, co udělat, abychom chránili veřejné zdraví v Evropě, když vezmeme v potaz roli států. Nechceme jim vnucovat nějaké pokyny či předpisy, zvláště tehdy, pokud takové předpisy budou sami o sobě protimluvem. Děkuji. Děkuji a paní si má slovo za zelené. Czy mamy połączenie? Máme spojení? Monsieur le président, merci madame la commissaire. Euh, děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji paní komisařko. Tento plán je opravdu důležitý. V Evropě máme epidemii 3 miliony diagnostikovaných případů každý rok. To jsou eh, to je obrovské číslo. Je potřeba tuto epidemii eh, potlačit, je potřeba s tím bojovat. Říkala jste, že bychom mohli zabránit až 40% ehm, rakovin, nebo jim předcházet. Takže to je určitě cíl, který si stanovujeme v Evropě. Jsou rakoviny, které jsou způsobeny naším životním stylem. Teď nebudu vůbec hovořit o tabáku, k tomu se asi vrátíme někdy jindy, ale teď bych se spíš zaměřila na rizika v našem životním prostředí. A toto je určitě něco, co je zodpovědností celé Evropské unie. Protože existují karcinogenní látky, které jsou prokazatelně v našem um, prostředí, včetně elektromagnetických vln. Eh, francouzská agentura eh, zaměřující se na veřejné zdraví řekla v roce 2019, že došlo ke čtyřnásobnému zvýšení eh, rakovin mozku A experimenty na zvířatech prokazují, že i elektromagnetické vlny možná jsou eh, karcinogenní. Takže, jak vidíte, my se eh, tady říkáme, že nejdůležitější je tedy zaměřit se na eh, průřezový přístup, který by se zaměřil na jakékoliv endokrinní disruptory. A ještě máme jednu věc, kterou zde chci zmínit, pane předsedo, a sice proč e, v případě 5G, sítě 5G, komise neprovedla žádnou, žádné hodnocení dopadu této technologie. Všichni zapísaní do głosu mohli tego głosu, ten głos... E, prosím, dodržíte všichni svůj řečnický čas, to je obrovsky důležité, proto aby si všichni mohli vzít slovo. A teď má slovo paní Kuchčinská, prosím. Děkuji mnohokrát. Děkuji také paní komisařce za její zapojení v boji proti rakovině. Plán proti rakovině poukazuje na veškeré úsilí, které musí podniknout i členské státy na straně monitorování, prevence, kvality životního prostředí. Aby tento plán byl eh, životaschopný, aby přinesl skutečnou přidanou hodnotu, je důležité, aby se toho účastnilo maximální počet zainteresovaných stran. To znamená eh, jednotlivců, ale i institucí. A máme eh, vlastně rakovinu, která eh, se rozděluje asi do 12 kategorií, to znamená Ehm, teď bych se chtěla zaměřit třeba na pediatrickou rakovinu, která je zřejmě největší, nej, nejvě, hlavním ehm, důvodem úmrtnosti u dětí. Nám se daří úspěšně léčit téměř milion dětí ročně. Nicméně některé z těchto dětí se budou muset potýkat s dlouhodobými následky této choroby, které určitě ovlivní jejich kvalitu života. Navíc budou muset vynakládat um, eh, nejenom energii, ale i peníze na boj s těmito dlouhodobými následky. Takže jak se to zapojuje tohleto, jak um, toto zohledňujete v tom svém plánu? A co potom, eh, co také eh, ty regulace léků pro ty velmi eh, málo časté choroby, to znamená těch orphan eh, medicines. Kromě toho jsme tady hovořili o různé, eh, jak fyziologické, tak duševní nebo mentální rehabilitaci. Dámy a pánové, prosím vás, opravdu vás prosím, dodržujte řečnickou dobu. Nemáme moc času. Na, naše zasedání bylo velmi opatrně naplánováno. A teď dám slovo paní Konečné, prosím. Tak, krásné odpoledne z Čech, uh, už mě vidíte. Uh, budu mluvit česky. Uh, já bych se paní komisařky chtěla zeptat v principu na dvě věci. Uh, jedna se týká spolupráce s členskými státy, protože ten plán, který připravujete, je určitě pozitivní. Naše zpráva bude také pozitivní pro pacienty s rakovinou ale pokud tam nebude jasná intervence členských států, které si to obojí vezmou za své, což zatím v oblasti zdraví nevidíme, tak bude velmi složité ho prosazovat. Tedy jak eh, plánujete zajistit, aby ten váš plán nezůstal pouze na papíře a byl opravdu implementován členskými státy? A druhá věc se týká těch eh, center excelence to je určitě skvělá myšlenka. Já velmi podporuji už ty stávající centra a mě by zajímalo, jak se chystáte je propojit, ale především, eh, kde na ně vezmete prostředky, protože v tom programu EU for Health, který je dneska naplánovaný, je těch peněz velmi málo a i kdyby došlo k tomu, že bude navýšen tak, jak si eh, přeje samotná, eh, samotný parlament, tak eh, všechny tyto centra budou potřebovat obrovské finanční prostředky. To znamená, jestli plánujete ještě nějaký jiný program, například speciálně pro tyto centra excelence, a to nejen pro pacienty s rakovinou, ale například i pro vzácná onemocnění a podobně, protože se ukazuje, že je to určitě dobrá cesta, kterou jdeme a to, co se stalo s Centry excelence pro vzácná onemocnění, nám myslím jasně prokázalo, že má smysl tyto centra nadále podporovat. Děkuji. Končíme pěšou rundu. Myslím, paní komisař, že varto też... Děkuji mnohokrát. Teď končíme první kolo. Eh, ještě by nás zajímalo, eh, paní Konečná, eh, stávající situace, jak to, jak to mm, třeba zastavuje efektivní léčbu a podobně. Nemůžeme ztrácet čas. COVID pouze může ehm, multiplikovat eh, ty rakovinové programy. Nyní má slovo paní komisařka, prosím. Děkuji mnohokrát. Zaznělo zde řada věcí a já se pokusím být co nejstručnější. Ano, máte pravdu, že stávající situace pandemie, která je ve velmi kritické fázi, má dopad na všechny pacienty s chronickými chorobami. Samozřejmě to má obrovský dopad i na péči o rakovinové pacienty v českých zemích. My na komisi eh, na tomto eh, pracujeme v úzké spolupráci s českými státy, tak abychom zajistili, že můžeme zareagovat co nejefektivněji na pomoc všem pacientům, nejenom pacientům eh, s rakovinou opravdu neplýtváme časem. Naléhavost této situace je pro nás eh, prioritou už od konce ledna, takže čas nestrácíme. Eh, v první řadě chci poděkovat eh, výboru za pracovní dokument, Ještě jsem tady si nestihla to všechno projít, abych ji mohla okomentovat, ale každopádně to ohledníme v našem eh, plánu pro boj s rakovinou. Děkuji paní zpravodajce Lenoir i stínovým zpravodajům za jejich velmi důležitou práci. Jenom pár eh, připomínek tedy. Psychosociální podpora. Ano, to je potřeba integrovat do jakéhokoliv plánu, který se věnuje rakovině. Často hovoříme o tom, že je potřeba mít ty multidisciplinární týmy, které budou poskytovat péči a tam samozřejmě to zahrnuje i tu psychosociální podporu, screeningové programy. Vím, že řada členských států, které takovéto programy nemají, za, ustanovení takovéhoto screeningového programu je samozřejmě jenom jedním krokem. Potom je potřeba akreditování tak abychom zajistili optimální služby občanům. Tyto eh, je potřeba zdůrazňovat. Tady jde o včasnou diagnózu, ale řadu dalších. Ale je to samozřejmě kompetence členských států, budou to oni, kdo budou implementovat kroky, které dáváme do toho mm, plánu. I na nich je harmonogram je potřeba v procesu konzultací a ve spolupráci s vámi tedy zajistit, aby tyto kroky byly implementovány. A <clears throat> zde se budeme věnovat taky potřebném, tedy těm screeningovým praktikám, včasné diagnóze a mm, té otázce těch komplexních rakovinových center, protože víme, že to opravdu z, eh, zvyšuje šanci přežití. K otázkám pediatrických pacientů tam máme separátní plán. My máme sítě, které už vlastně ukazují eh, na to, co nejlíp se nám daří eh, dosáhnout na evropské úrovni. A to ještě podpoříme v, pro, v procesu EU for Health. Ono to ale nebude financovat z EU for Health. E, tady je potřeba říci, že ty kroky budou podporovány z EU for Health, ale taky jsme předložili velmi ambiciozní e, e, částku 9,6 miliard. Děkuji za vaši podporu, ale bylo to tedy výrazně sníženo. Takže teď se musíme taky podívat ještě horizontálně, holisticky, abychom do toho zapojili další služby komise, abychom opravdu měli potřebné finance, například pro některé ty návrhy, kde jste říkali, že bychom mohli zvážit způsoby financování pro školení zdravotníků v členských zemích, tak abychom umožnili členským státům a také nastavit ty potřebná centra. Takže opravdu je toho hodně, co můžeme udělat a určitě tady máme nějaké konkrétní kroky. V pilíři prevence, to je e, významná část toho programu. On to není osamocený plán, nemůže se zabývat prevencí samo o sobě. Máme Evropský zelený díl, tu strategii jsem předložila v květnu a tady předkládáme ambiciozní cíle pro snižování pesticidů, AMR, Také se řeší otázka endokrinních disruptorů, takže na to se musíme dívat horizontálně na komisi. Nejenom tedy, nejde jenom o ten plán eh, Europe Beating Cancer. Nemůžeme samozřejmě vnucovat žádné eh, věci členských států, protože je to kompetence členských států a Ehm, já samozřejmě ehm, nemám žádný problém s tím, když řeknu, říkám to od začátku této krize, já říkám, potřebujeme, aby se do toho Evropa více zapojila, zejména tedy v tom veřejném zdraví. Musíme být také proaktivní a proto v listopadu předložíme eh, naše plány našich akcí to znamená, bude to takový balíček po naučení z pandemie COVID-19. Hlavně potřebujeme lepší koordinaci. Nakonec bych ještě ráda řekla, že abychom byli úspěšní eh, v našem plánu pro boj s rakovinou, tak eh, o tom musí být všichni přesvědčeni, že máme spolupracovat. A já za to nesu politickou odpovědnost. Budu o tom hovořit s ministry členských států, s občany, eh, budu s vámi s vaším výborem úzce spolupracovat, protože vy jste právě hlasem občanů a musíme vytvořit určitý konsensus, že chceme změnit podobu této nemoci. Je to tedy má odpovědnost, ale chtěla bych eh, svůj hlas přidat k vašemu hlasu. Navíc mnoho z vás eh, o tom mluvilo že už teď pracujeme horizontálně s dalšími komisaři a komisařkami, eh, už jste to řekli vy, i třeba eh, zpravodajka Veronika to řekla, musí, nás zasahuje to do zaměstnávání, do pojišťovnictví, do eh, ochrany životního prostředí, do nějakých preventivních politik. To znamená, už teď na úrovni komise pracujeme horizontálně. Děkuji. A teď tedy Eh, spustíme druhé kolo dotazů a bychom... Souhlasíme s tím, že potřebujeme dostatek financí a eh, na tyto plány. A ti, kteří prosazovali ty škrty, tak by se možná teď nad tím ještě jednou měli zamyslet, protože právě se ukazuje, že ochrana zdraví a zdravotnictví je velice důležité a je teď velkou výzvou. Eh, víme, že zdravotnictví je výsadou členských států, ale teď nemáme žádnou jinou volbu, protože za těchto okolností musíme znovu přehodnotit své priority a najít někde dostatek financí, protože škrty, které dopadají na služby zdravotnictví, jsou minimálně problematické. Teď dávám slovo kolegovi Pětru Lízemu jedna minuta. Ano, děkuji, pane předsedo. Děkuji také paní komisařce. Děkuji, Stelo, za tvé eh, odhodlání a také i za to, že jsi se s námi podělila o své osobní zkušenosti. Teď se dochází k eh, tomu, že se Evropou valí druhá vlna epidemie covidu. Já bych se já bych chtěla požádat eh, ještě paní komisářku, zda by se mohla vyjádřit k tomu propojení nebo k té vazbě rakoviny a COVID-19. Lidé, kteří prochází chemoterapií, eh, jsou těmi rizikovými pacienty i pro COVID. A víme, že třeba zde v Belgii dochází k odkládání určité elektivní péče, protože zdravotnická zařízení jsou zahlcena pacienty s covidem. Takže je zde určitá um, možnost, no ještě o tom budeme hovořit, eh, měli by eh, hovořit eh, i s veřejností o tom, že je zapotřebí chránit také pacienty s rakovinou. Protože sice máme zde různé plány a tak dále do budoucna, ale dnes je rovněž také důležité, abychom prosazovali opatření proti covidu s ohledem na ochranu pacientů s rakovinou. Děkuji nyní za Španělsko, za SAD, pan kolega Casares Nikolas. Eh, děkuji, děkuji. Pane předsedo, děkuji, paní komisařko. Já teď budu hovořit sám za sebe. Myslím si, že v, musíme pokročit s ranou diagnostikou, která umožní detekovat eh, rakovinu ve velice brzy. Můžeme využívat různé nové metody, které bychom také měli prosazovat, třeba různé nové možnosti biopsie. Také zde musí být personalizovaná léčba rakoviny. Ekonomické faktory eh, mají rovněž vliv na léčbu rakoviny a nesmíme zapomínat, ani na další podporu pro pacienty nebo podporu pro jejich rodiny. A také se to týká i péče o pacienty, kteří mm, tedy bohužel podléhají této nemoci. Naše zdravotnické systémy jsou však teď velice přetížené a často takovou tu péči nebo mnoho té péče musí poskytovat eh, členové rodiny. Takže to jsou také věci, eh, kde bychom měli navrhnout eh, různá opatření. Děkuji. Nyní dávám slovo panu Ivarsi Jopsovi z Lotyšska. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní komisařko, za vaši přítomnost. mám otázku na ta centra excelence, nebo na určité komplexní, eh, komplexní oddělení pro léčbu rakoviny. Myslím si, že by to bylo užitečné, pokud byste bylo nějaké centrum, které by mm, nabízelo akreditovaný screening, schromažďovalo by údaje, eh, byly by tam poznatky, které by se šířily, čili je velice důležité soustředit všechny prostředky už jste bylo řečeno, bohužel zvuk je s echem. Čili máme zde nějaké další možnosti financování. Mohli bychom třeba využít eh, program Horizont. Také je zde důležitá, jaká bude motivace členských států, jak využít eh, třeba finance ze strukturálních fondů, aby prosazovali tuto evropskou iniciativu, která by skutečně pak vedla ke zlepšení kvality životů a léčby našich pacientů. Mm. Děkuji. Jedna minuta, Natálie. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji, paní komisařko. Mám tři dotazy. Takže co se týče plánu pro boj s rakovinou, za prvé eh, máme zde nedostatek eh, cytostatik, který se projevil ještě, nebo který byl ještě zhoršen eh, během pandemie COVID-19. Když chceme bojovat s nedostatkem léčiv, co chcete dělat? Chce třeba zřídit nějaké, nějaké zásoby, nějaké mm, Eh, nebo nějak podpořit průmysl, aby se ta léčiva také opět začala vyrábět v Evropské unii? Další věc. Eh, mnoho pacientů eh, rakoviny říkají, že přišli o své příjmy Někdy se to týká kvůli tomu, že si musí přeplácet za léčbu, za nějaké metody, ale také třeba i za pomoc, za nějaké pečovatele. Takže se chci zeptat, jak se k tomu chcete postavit, jak uspokojit tyto potřeby. A pak je zde ještě otázka pečovatelů, kteří eh, eh, hrají velmi důležitou roli. Často jsou to rodinní příslušníci, kteří pak musí třeba pracovat pouze na částečný úvazek. Některé členské státy dali i těmto rodinným pečovatelům určitý status, jinde to tak vůbec není, takže se chci zeptat, zda o tom také neuvažujete, že by tito rodinní pečovatelé hm, získali nějaký speciální statut. Děkuji. Děkuji, prosím, Sáro Serda z Portugalsko. Doufám, že mě dobře slyšíte, děkuji. Pane předsedo, děkuji paní komisařko. Já mám dvě otázky. Doufám, že to stihnu v limitu jedné minuty. Jednak eh, víme, že zdravotnictví patří do kompetence členských států a já se chci zeptat, jak bude tento plán fungovat vzhledem eh, k národním plánům, nejenom pokud jde o rakovinu, ale i pokud jde o další onemocnění. Potom se chce zeptat na EU for Health, kde šlo hodně o srovnání nerovností. A já se táži, jak plán boje proti eh, rakovině a tento plán sladit. Také jak budeme řešit otázku odlehlých regionů Evropské unie a jak tyto provázat eh, s nastavenými systémy. Děkuji. Kypr Lukas Las eh, z EPP má slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní komisařko, dovolte mi dvě drobné otázky. Já se chci zeptat, pokud výbor Beka vypracuje své návrhy, do jaké míry budou tyto uh, závazné pro komisi a pro členské státy. Když vcházíme do tohoto sálu, tak vlastně zde nezastupujeme politické strany, ale spíše boj proti rakovině. To je naše poslání. My zde musíme odvést práci, ne vypracovat plány a vyslovit slova. Občané od nás čekají konkrétní kroky, nikoli plány. Jedině tak se staneme důvěryhodnými. Děkuji. Děkuji vám. Lukasy, já souhlasím, je čas konat. Pan Fioky má slovo, prosím. Dobré odpoledne. Mám na vás dotaz. Systém je v tuto chvíli přetížen kvůli covidu. To znamená, že je zde je určité procento pacientů s rakovinou, kteří, kterým se nedostává péče. Pak jsou zde centra excelence, která se věnují rakovině. V Miláně jsou, ve Frankfurtu jsou. A já se eh, ptám, jak eh, řešit všechny evropské občany. Co míníte dělat s některými oblastmi, které mají více radonu, což je radioaktivní plyn, a zde se zvyšuje rakovina plic o 50% v těchto oblastech s radonem. A já se táži, zda chcete poskytnout nějaké finanční prostředky na vyřešení tohoto problému. Vzhledem k tomu, že tento problém již byl zmíněn byl, předvídán už před lety. Děkuji. Děkuji vám. Stefania Ansbeli, prosím. Děkuji, pane předsedo, vážená paní komisařko, vážení kolegové, děkuji mnohokrát za prezentaci. Děkuji, že výbor může tento problém projednávat. V tuto chvíli Evropa řeší COVID-19. A naše nemocnice se věnují hlavně covidu. To znamená, že se zpomaluje proces operací, zpomaluje se jiná léčba. A prevence prvních pěti měsících v Itálii opravdu utrpěla. My jsme to v Itálii zaznamenali jako velice naléhavý problém a je to něco, co řešíme všichni. Je to naléhavý problém a tak já prosím, jakým způsobem budeme tento problém řešit aby zde nebyly žádné eh, prvořadé aktivity a až druhořadé aktivity. Zelení, prosím, paní Manuela Rypa. Vážená paní komisařko, jak víte, diagnóza je pro pacienty a jejich rodiny velmi bolestivá. Vy už jste sama říkala, že 40 40% lze zabránit a proto vám děkuji za vaše nasazení. To je přístup, který na lahvě potřebujeme. Já jsem moc ráda, že slyším, že v rámci druhého pilíře se budou řešit chemické látky jako nebezpečné látky, jako endokrinní disruptory, radiace, znečištění vody a ovzduší. To je naprosto zásadní, protože souvisejí s hormonálními typy rakoviny, jako je rakovina prsu. Víme, že primární prevence, která se snaží o minimalizaci minimalizaci rizika je považována za nejefektivnější způsob prevence rakoviny. A proto chci upozornit na důležitost prevence pro Evropský plán boje proti rakovině a pro práci tohoto výboru. Vážená paní Kyriakides, je velice naléhavé, aby komise eh, podnikla naléhavé kroky. Já bych v tuto chvíli požádala, prosím, má komise za to, že Prevence je stejně důležitá jako léčba. Děkuji. Děkuji vám. A prosím, paní Waldmans, Belgie. Dobré odpoledne. Vážená paní komisařko, děkuji za vaše osobní vyjádření a za vaše nasazení. Myslím, že jste nás všechny přesvědčila, že musíme usilovat o velmi ambiciozní plán. Ta očekávání jsou velmi vysoká, to protože miliony Evropanů dostávají diagnózu rakoviny každoročně. A já chci hovořit o jednom konkrétním tématu. Hovořilo se zde o léčbě, prevenci, ale já chci hovořit o rakovině u dětí, u dětských pacientů. A já se chci zeptat, jestli zde bude nějaká soustředěnost. Ne každé dítě totiž rakovinu přežije. Někteří rodiče přijdou o své dítě a zkušenosti jsou opravdu otřesné. Já doufám, že tedy bude možné se na rakovinu u dětských pacientů soustředit jako na samostatné téma. Děkuji. Děkuji a v tuto chvíli poprosím paní Arena a za SAD Belgie. Slyšíte mě dobře? Slyšíte mě dobře? Slyšíme vás dobře, ano, děkujeme. Paní komisařko, já jsem v prvé řadě chtěla rozpracovat otázku, která je podle mého naprosto zásadní, a to je vystavení se znečišťujícím látkám. Je to velmi složité vyčíslet dopady těchto látek, ale v 42% v tuto chvíli to je odhad. Potom zde máme kumulativní efekt u rakoviny prsu. Je to kumulativní efekt u vystavení se pesticidům a nebezpečným látkám. Podle mého je znepokojivé, že DG Santa, jenom pro příklad uvedu, se postavilo proti opatřením proti tomuto kumulativnímu vystavení se těmto látkám. Jak eh, to tedy uchopit v rámci evropské legislativy o chemických látkách? Zde je znečištění a jak dostat karcinogenní potenciál některých látek na vrchol seznamu priorit. Děkuji. A v tuto chvíli prosím paní Kopač. Děkuji, pane předsedo. Máme omezený čas, takže já se vyslovím pouze eh, krátce. Paní komisařko, Zváží komise možnost společných standardů? Chci se zeptat, jestli bychom mohli mít Evropský fond pro boj proti rakovině který by fungoval na základě stejných principů, stejně jako to bylo třeba u Fondu soudržnosti, kde by se posílaly peníze do těch regionů, kde je nedostatek finančních prostředků, ať už na lidské zdroje či na materiál. A také se chci zeptat, jestli máte na mysli nějaký mechanismus výměny kvalifikovaného personálu v rámci toho fondu, o kterém jsem hovořila. Mohli bychom mít vyčleněné zdravotnické pracovníky pro ty oblasti Evropy, kde je nedostatek kvalifikovaného personálu. A poslední otázka zní, chcete zorganizovat evropskou kampaň pro podporu screeningu? Prosím, Flexi Georgios, Řecko, GUE. Děkuji, pane předsedo. Na, na, v rámci našeho plánu musíme řešit otázku vzdělání, osvěty, informování. Musíme podpořit eh, model zdravého životního stylu. Musíme se soustředit hlavně na to, prosím, snažme se využít vzdělání a kulturu jako a jejich transformační role. Já bych jinými slovy chtěl požádat, paní komisařko, o toto. Bude kultura a vzdělání rovněž součástí plánu pro boj proti rakovině? Děkuji vám. Děkuji a v tuto chvíli prosím pana Danielsna, Švédsko, SAD. Děkuji, Děkuji vám, paní komisařko, za to, že jste se mezi nás dostavila. Rakovina jako nemoc povolání je v tuto chvíli velmi závažným problémem a dlou, po dlouhou dobu se řešila rakovina jako otázka léčby, nikoli jako otázka prevence. A v tuto chvíli máme 100 tisíc pracovníků, kteří umírají na vystavení vystavení se nebezpečným látkám a proto jsem rád za práci eh, komisařky Smith a za směrnici o karcinogenních látkách. Je ovšem potřeba v jednotlivých eh, úsecích komise se věnovat eh, tomuto tématu. Proto se ptá, že na otázku nemocí z povolání, jak se zasadíte o tuto otázku abychom proti tomuto fenoménu v Evropské unii bojovali, protože se domnívám, že to je jeden z těch možný, jedna z těch možných příčin, které se lze vyhnout. Děkuji. that healthcare is primary competence of the member states. Zdravotnictví je v primární kompetenci členských zemí, takže, členská, eh, takže Evropská unie může pouze předkládat doporučení. Ale není to úplně eh, tak jednoduchá pravda, protože eh, tady se pojí eh, různá nařízení, eh, směrnice o autorizování či povolování léčiv, Potom eh, například otázky, které se vztahují k eh, balíčkům eh, sociální péče, pravidla například pro reklamu na tabékové produkty a podobně. Takže um, oni přece jenom existují legislativní nástroje, které má i Evropská unie v boji proti rakovině. Takže je, je tedy možné přijmout další na evropské úrovni Potom otázka financování většinou tedy může, máme k dispozici kohezní politiku a fond e, tedy soudržnosti. Máte něco takového tedy v plánu? Děkuji. A nyní má slovo kolega Oliveras. Thank you, president. Děkuji. Takže opravdu stručně. Určitě všichni spoléháme na výzkum. Doufáme, že přinese kýžené výsledky v oblasti třeba léčby šité na míru pro eh, daného pacienta. A samozřejmě, že to nebude jenom v nějaké jedné části Evropy, ale ve všech částech Evropy. Eh, částí tohoto plánu by tedy určitě mělo být, že zajistíme novou léčbu nebo nové léky pro všechny, pro všechny uh, regiony v Evropě. Zároveň chceme, aby zdravotnictví nebo otázky zdraví byly integrovány do všech oblastí politiky. Prosím, inspirujme se. Ehm, já jsem byl také ministrem zdravotnictví v eh, španělské vládě a Eh, mým hlavním úkolem bylo dobře komunikovat. Ehm, prosím o to, abychom i tady co nejlépe eh, komunikovali. Je to samozřejmě těžké téma, protože musíme komunikovat se 27 ehm, zeměmi, ale určitě se nám to podaře. Děkuji mnohokrát, tím jsme uzavřeli druhé kolo. A omlouvám se ještě paní Karion. Můžete si vzít slovo na půl minuty. Děkuji. Naší největší obavou eh, je tedy v tuto chvíli COVID-19, který má negativní dopad i na poskytování léčby pro rakovinu. Tady může dojít ke spoždění v připoskytnutí této léčby, které povede až k úmrtí, takže s tím se musí něco udělat. Děkuji mnohokrát. Poté, co e, odpoví paní komisařka, se ještě pokusím o závěr, ale nejprve dám slovo paní komisařce. Děkuji mnohokrát, já jsem si to všechno vyslechla s velkým zájmem a pokusím se tedy e, k co nejvíce věcem vyjádřit. Peter Líze e, to řekl jako první, ale potom se přidala řada poslanců. Tedy dopad COVID-19 na pacienty s rakovinou. Ano, samozřejmě e, to je neoddiskutovatelné. My si o tom děláme opravdu velké starosti. My na tom pracujeme tedy samozřejmě na DG Sante a obracíme se na příslušné strany, na e, lékařskou komunitu. Ono to má dopad. Došlo tedy k přerušení screeningových programů, odložení eh, operací a eh, celkové eh, další léčby. Takže my o tom intenzivně jednáme, hovoříme o tom i s ministry zdravotnictví jednotlivých členských zemí. Je to prostě něco, čemu věnujeme pozornost. Ministři jsou si toho vědomi a snaží se nalézt řešení. dělá, děláme si určitě starosti, já to nebudu popírat, že ta stávající situace by mohla vést k tomu, že budeme mít horší úmrtnost na rakovinu v následujících letech. Že tedy COVID-19 opravdu eh, zanechal po sobě tuto stopu a že to bude mít tedy obrovský psychosociální dopad ten, eh, ten stres, který to působí eh, pacientům s rakovinou. Tady nejde jenom o eh, odkládanou léčbu, spoždění léčby, ale oni se dělají starosti i vůbec o tom právě, že by se mohli nakazit covidem třeba v nemocnici a mm, O tomto všech, všem jsme tedy hovořili a ministři zdravotnictví eh, se snaží eh, vyzývat občany k tomu, aby se nebáli vydat se do nemocnic, že tam jsou bezpečná oddělení, kde eh, nehrozí nákaza covidem. A vidíme tedy, že ale dopad to asi má nejenom tedy na všeobecnou populaci, ale právě i na pacienty s rakovinou. A Někdo tady zmínil léčbu šitou na míru. Ano, ta je potřebná, pokud opravdu chceme úspěšně bojovat s rakovinou. Ehm, podpora rodin. Všichni si uvědomují, zejména ti, kteří si tím prošli, jak obrovsky důležité toto je. A potom eh, taky paliativní péče, Velmi často se tedy mm, zdráháme hovořit o přípravě na smrt a jak pomoci těm pacientům, kteří o život přijdou. Ale musíme se tomu věnovat. Je to prostě realita pro některé lidi a my musíme jim tedy poskytnout veškerou podporu, které v takovéto těžké chvíli budou potřebovat. Potom nedostatky, které musíme řešit. Jednak eh, jste všichni upozornili na to, že musíme odstranit ty nerovnosti mezi členskými státy. Je potřeba nalézt cestu ku předu. Eh, potom Horizon a eh, vůbec výzkum a inovace, to je obrovsky důležité. Pracujeme horizontálně na komisi to tady chci zdůraznit, jsou tedy věci v plánu rady, které jsou tedy v řadě kabinetů a musíme to tedy vnímat holisticky. Komisař Schmidt eh, byl také zmíněn a obrovsky důležité, abychom tedy tyto věci řešili společně, to horizontální věc, nedostatek léčiv, to je součástí problému, nebo bylo to eh, problémem iž před eh, covidovou krizí, takže eh, teď se to jenom prohloubilo. Chceme předložit novou farmaceutickou strategii, která by měla řešit většinu těchto problémů. Předložíme to v listopadu. A já jsem to už měla v mandátu a teď vlastně s covidem jsme viděli ty obrovské problémy, které máme tedy na závislosti na eh, aktivních látkách i léčivech ze třetích zemí. Takže eh, opravdu se zaměřujeme na to, jak zase vrátit zpátky eh, tyto věci do Evropské unie. Potom hm, spolupráce mezi členskými státy, ano, to je potřeba. Také jsme hovořili vlastně o pečujícím personálu. Musíme se podívat, co v tuto chvíli v členských státech je a jak eh, řešit problémy, pokud nějaké jsou. EU for Health. Mnohokrát jsme zmínili tento program, ale chci ještě jednou zdůraznit, že řada kroků, které navrhujeme v našem plánu, vlastně spadají do kompetence členských států. My s nimi budeme spolupracovat. EU for Health bude podporovat profesionály, eh, školení, další aktivity posilování eh, sítí, to jsou jak ty eh, pediatrické choroby a nebo také velmi mm, málo časté. Potom je potřeba tedy řešit eh, problematiku eh, těch případů dětí, které nepřežijí. Tady je potřeba tedy samozřejmě maximalizovat přístup k léčivům, léčivým postupům, k léčbě jako takové. A znečištění životního prostředí, eh, ty znečišťující látky tady byly zmíněny mnohokrát. To bylo předloženo v té farmaceutické strategii, to jsme už odprezentovali a spolupracujeme s DG Sante, nebo pracujeme na tom a za, zapracováváme tyto oblasti. Pak zde zazněl význam kultury a vzdělávání. Je potřeba samozřejmě do toho, do všech těch úrovní zapojit vzdělávání, zejména pokud chceme se zaměřit na prevenci, takže je to velmi důležité i v tom našem plánu vzdělávání, tak abychom byli schopni být efektivní. Teď je legislativa. To jsou další opatření. Je to takový, takový mix. Eh, není to tak, že je to úplně tedy v kompetenci Evropské unie, ta oblast zdravotnictví, ale myslíme si, že můžeme spolupracovat s komunitou, můžeme zdůrazňovat, že pro nás, pro všechny je to priorita. Chtěla bych vám ještě znovu poděkovat za ten pracovní dokument. Velice podrobně si jej prostuduji se svými spolupracovníky také v rámci celého GŘ Sante. A chci říci, že tento plán nezapojuje pouze několik komisařů a kabinetů komisařů, ale mm, v mém generálním ředitelství je mnoho lidí, kteří se s tomu s velkým eh, zaujetím eh, chtějí věnovat. A skutečně pracujeme horizontálně a eh, mm, jednou bych chtěla při této příležitosti vám všem také poděkovat. Ještě poslední komentář. Někdo z vás se mě ptal, zda prevence získá tu roli, kterou si zasluhuje a nebude to pouze pořád zdůrazňování léčby a péče. Pro mě to jsou zkrátka tři, stejná, tři stejné fáze, ale stejně důležitá je třeba i paliativní péče nebo otázky lidí, kteří se uzdravili, kteří přežili ale um, prevence je velice důležitá. Já vás chci ujistit sama za sebe, že já sama, můj tým, generální ředitelství Sanko a všichni další budou pracovat ze všech sil, budou s vámi spolupracovat a myslím si, že teď máme opravdovou příležitost změnit situaci v oblasti boje s rakovinou v Evropě. Musíme být eh, ambiciozní. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda. Já se chci zeptat, kdy budeme schopni porazit rakovinu? Kdy ji porazíme? Jaké jsou ty mm, zásadní podmínky? Myslím si, že ta včasná diagnostika, musí jít jakýmsi zrychleným průchodem, jako když jdete na letišti. Zkrátka lidé, kteří eh, mají, mají být diagnoz, diagnostikováni, tak se musí dostat k té diagnoze co nejrychleji. Musí, se, musí to být diagnostika, která používá nejmodernější přístroje. Musíme zde být společné nákupy léčiv, musí zde být společné garance pro dostatek a zásoby těch nejdůležitějších léků. Další zde byl požadavek na certifikované nemocnice, certifikovaná centra excelence, nejlepší osvědčené postupy, které budou dodržovány. Také potřebujeme i možnost požádat o Eh, druhý názor. To znamená, že když eh, vás někdo diagnostikuje, měli byste mít nárok ještě na druhý odborný názor. Dále potřebujeme rejstřík eh, netypických, netypického vývoje u určitých druhů rakoviny. Co to znamená? Znamená to, že pokud lékař vidí, že se určitý druh rakoviny vyvíjí nějakým neočekávaným způsobem, tak by měl možnost konzultovat ten rejstřík a poučit se z nějakého podobného případu, ke kterému už v Evropě došlo. Pak je zde takové to právo být zapomenut. Když se někdo uzdraví z rakoviny, tak mm, vyhrál velkou bitvu, ale to ještě není konec, protože teď může zase eh, být nucen hrát nějaké bitvy s pojišťovnami nebo s bankami, které ho mohou diskriminovat, stigmatizovat. No a poslední nebo neposlední důležitá věc je, že potřebujeme peníze, potřebujeme na to solidní rozpočet a za to se musíme všichni eh, vzít, protože pokud chceme bojovat s rakovinou nějakým solidním způsobem, seriózním způsobem, tak na to potřebujeme finance, protože jinak eh, to budou jenom takové nějaké eh, ideje, takže ti, kteří eh, seškrtali rozpočty na tyto kapitoly, by to měli ještě jednou přehodnotit. 12. listopadu nás čeká další jednání, další schůze a chci, ještě vás chci informovat, že máme také nový účet na Twitteru, kde budou stále eh, nová oznámení, aby mohli být evropští občané informováni o naší aktuální práci. Děkujeme vám, děkujeme paní komisařko za vaši přítomnost, děkujeme také výboru pro práva žen a rovnost pohlaví. Děkuji vám všem za přítomnost a omlouváme se za eh, ta, ty technologické potíže, k nímž občas došlo, a také i za to, že zde musíme dodržovat eh, hygienické um, hygienické podmínky. Možná, že příští schůzka už bude pouze online, ale zatím ještě toto rozhodnutí nepadlo, takže doufám, že zůstanete všichni zdraví a přeji vám šťastný návrat domů.